Děkuji. Byl jsem informován, že paní Koraca Bild má technickou připomínku. Takže prosím, vyslechněme si kolegyni. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěla zmínit otázku hlasovacího podvodu paní Le Pen Můžu, můžu hovořit, pane předsedo? Děkuji. Chtěl bych poprosit kolegy, aby respektovali a poslouchali eh, kolegyni, která má slovo. Paní Korace Bild. Na říjnovém plenárním zasedání společně s ostatními kolegy jsme na to upozornili a vy jste byli tak laskaví, že jste svolili s oficiálním vyšetřováním a mnozí z nás stále ještě nevědí eh, po tolika měsících, jaký je výsledek tohoto vyšetřování. Pan eh, Marcel de Graaf, spolupředseda frakce ENF, byl potrestán za eh, podvod při hlasování o občanské iniciativě, ale nedozvěděli jsme se nic o hlasování pana Nikola kola B, eh, který hlasoval s pomocí hlasovací karty eh, paní Le Pen šlo o eh, emise. Tak já doufám, že pro nás máte nějaké zprávy, pane předsedo. Děkuji. Ano, musím vás informovat, že mi bylo uloženo předsedou, abych začal sdělením, eh, které vám předám okamžitě a týká se této záležitosti. Nejprve ale žádá o slovo paní Le Pen. Drazí kolegové, paní Koradza Bild, vy jste naprosto eh, posedlá útoky na mě. Děkuji vám za to. Ráda bych vás informovala, že na rozdíl od lží, které tu panují, já jsem byla zbavená jakékoliv viny v této záležitosti. All right, now, because I... Dobře, tak teď, Mám tady oznámení, které se týká té záležitosti, o které právě diskutujeme. Já přečtu ten text, který jsem dostal a který vám mám přečíst jménem předsedy parlamentu. Takže cituji. Jak si jistě pamatujete, během hlasování na plenárním zasedání 28. října 2015 eh, předsedu požádala paní Koraca Bild, aby ověřil okolnosti, eh, při nichž hlasovací zařízení paní Le Pen bylo použito v její nepřítomnosti. 17. prosince 2015 byl parlament informován o rozhodnutí předsedy eh, udělit sankci panu de Grafovi za jeho chování během výše zmíněného hlasování, tedy za to, že použil hlasovací zařízení paní Le Pen. Trest spočíval v propadnutí jeho nároku na denní diety po dobu pěti dnů. Kromě toho, po vyslechnutí různých poslanců a pana Bey dvakrát, se předseda rozhodl udělit trest panu Bey za jeho hlasování během téhož hlasování za to, že použil hlasovací zařízení paní Le Pen. Trest bude spočívat v propadnutí jeho nároku na denní diety po dobu pěti dnů. Dotyčný poslanec byl informován o tomto rozhodnutí. Konec sdělení. A teď Bay, Pan Bay, prosím. Euh, Pane předsedo, můj příspěvek je založen na článku 165 a 4 jednacího řádu. Já budu protestovat proti roz, tomuto rozhodnutí, které nemá žádný právní základ. Rozhodnutí předsedy Šulce je totalitárním rozhodnutím, eh, který zneužívá pozice předsedy, tak jak to prokázal minulé úterý eh, před OSN. Toto jsou fantaxní obvinění založená na svědectví, která vůbec nebyla podložena a to je naprosté porušování práv a porušení článku 165. Upozorňuji vás, že eh, mě nepřísluší prokazovat mou nevinu, ale ti, co mě obvinují, musí dodat materiální důkaz o mé vině. No a pan předseda tady má ještě pokračovat ve své předsednické funkci, měl by tedy uvažovat o změně. Tak podívejte se, pane kolego. My bereme vaše rozhodnutí protestovat proti tomu rozhodnutí na vědomí. A teď ještě žádá o slovo paní Koratsa Bild. Pane předsedo, velice rychle. Myslím si, že toto je doklad veřejného, veřejné lži, protože pan B mi osobně sdělil, že hlasoval za paní Le A to bylo v autě, když jsme jeli na letiště a mám svědkyni paní Frederik Reis Ukazuje to, že si Front National skutečně myslí, že jich se pravidla tohoto parlamentu jaksi netýkají. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Ano, eh, podívejte se, já jsem měl tady to sdělení, kde se oznamuje pokuta pro pana eh, B. A to eh, bylo vydáno na základě zhodnocení na základě